navrhuji vám proto potvrdit tento mandát. jsou nějaké námitky? vidím že nejsou takže mandát je tímto potvrzen. zápis tohoto denního zasedání bude jako obvykle předložen parlamentu ke schválení na začátku následujícího dílčího jednání. pokud nejsou žádné námitky usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům které jsou v nich jmenovány. co zasedání evropského parlamentu je přerušeno denní zasedání skončilo a já vám kolegové přeji bezpečnou a, nikým, a ničím nerušenou cestu do vašich domovů. děkuji.